Kolegyně a kolegové, začneme. Poprosím vás, abyste se usadili. Na samém začátku řeknu, že nemáme moc času, protože musíme skončit v půl šesté, a to přesně. Ale přesto vás všechny vítám. A především vítám hosty z Tajvanu. Jsem velice rád, že jste přišli v tak početné delegace. Asi jste si všimli, pokud dobře vidíte, že nejsem pan Zahradil, který měl předsedat této schůzi, ale bohužel měl jiné závazky. Uh, Takže budu předsedat za něj. Jedná se o poslední slyšení pro náš výbor a jsem velice rád, že jsme ho věnovali právě obchodním vztahům s Tajvanem. Toto téma jsme si zvolili vzhledem k tomu, že Evropský parlament a tento výbor zvláště mají velký zájem na hospodářských vztazích mezi Evropskou unii a Tajvanem. Tyto vztahy jsou fascinující z mnoha pohledů. Evropská unie se drží politiky jedné Číny, jinými slovy tedy nemá formální diplomatické vztahy s Tajvanem, nicméně bilaterální hospodářské vztahy vzkvétají. Evropská komise ve svých číslech uvádí, že obchodní výměna Evropská unie a Tajvan se zvýšila osminásobně během posledních 20 let. A následně Tajvan v roce 2017 byl 16. největším obchodním partnerem Evropské unie. Během posledních let byla Evropská unie velkým zdrojem zahraničních investic na Tajvanu. A tyto investice do značné míry byly v oblasti vysokých technologií a inovace, kde Tajvan je jedním z největších výrobců. Světové obchodní fórum říká, že Tajvan je 15. ze 137 ekonomik ve zprávě o konkurenceschopnosti vydané v září roku 2017. Přesto všechno Evropská unie a Tajvan zatím nemají žádné formální dohody. A pro tuto chvíli nedošlo zatím ani k žádnému formálnímu jednání o takovéto obchodní dohodě. Bez ohledu na to, že Tajvan je členem řady mez, vícestranných fór, jako třeba Světové obchodní organizace, do které vstoupil v roce 2003. 12. září 2018 Evropský parlament přijal usnesení ke vztahu čínsko-evropských stavu čínsko-evropských vztahů, kde se hovořilo o snaze vyjednat bilaterální smlouvu s Tajvanem. A Evropský parlament ve stejném usnesení uvedl, že Evropská komise vícekrát konstatovala, že by ráda začala vyjednávat s Hongkongem a s Tajvanem a že jí přijde škoda, že takováto jednání zatím nezačala. Co se týče dnešního slyšení a diskuse s váženými hosty, tak doufáme, že to přispěje k reflexi na tato témata a že se nám podaří najít cesty dopředu. Proběhnou dva panely a chci představit první panel, který bude hovořit o stávající situaci bilaterálních hospodářských vztahů s Tajvanem. A bude tam pan Petr Berc, kterého určitě znáte v tomto výboru, který zastupuje Evropskou komisi a bude se soustředovat právě na obchodní aspekty. Potom pan Kristof Mane, který zastoupí EAS a bude hovořit o politických vztazích. No a nakonec pan Bart Linsen, který je ředitelem Enerkonu Taiwan, což je německá firma, která působí v oblasti větrných turbín na Tajvanu a ten nám poskytne informace z první ruky o podnikání na Tajvanu. Bez dalších průtahů má slovo pan Peter Berz. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za to, že jste mě pozval na toto důležité slyšení do prvního panelu. Než Rád bych jenom připomenul stávající obchodní situaci, ale ještě předtím. Nedávno paní Mogherini v Evropském parlamentu 30. ledna prohlásila prostřednictvím pana Stelianidise, že Evropská unie se sice drží politiky jedné Číny, ale zároveň také chce rozvíjet své vztahy s Tajvanem. V praxi to znamená, že uznáváme vládu Čínské lidové republiky jakožto jedinou vládu Číny, na druhou stranu ale chceme rozvíjet úzké vztahy s Tajvanem. Spolupráce a dialog s Tajvanem se zintenzivňují a to v celé řadě oblastí, o kterých se určitě více dozvíte od kolegů z EAS. Spolupráce a dialog s Tajvanem se tedy zintenzivňuje v řadě otázek a to z toho důvodu, že respektujeme veřejnou zprávu a zprávu věcí veřejných. Na Tajvanu to platí i pro obchod. Obchodní a investiční vztahy s Tajvanem jsou pro nás velice důležité a platí to pro obě strany. A jsou dynamické. Podívejme se na tři hlavní oblasti. Investice, služby a zboží. Co se týče zboží, tak tam máme deficit, ale zase máme přebytek v investicích a ve službách. Jak říkal pan předseda, Tajvan je naším 16. největším obchodním partnerem a bilaterální objem představuje 15 miliard euro ročně. Je to objem, který se navíc navyšuje, ale bohužel máme obchodní deficit ve výši 9 miliard pro Evropskou unii. Co se týče služeb, tak tam došlo ještě k většímu navýšení bilaterální obchodní výměny než u zboží, a to o 20 s tím, že obchodní přebytek představuje 1,7 miliard euro. Celkový objem obchodovaných služeb je 10 miliard. Takže 50 miliard zboží, 10 miliard služby. Čili 60 miliard celkově, a to jsou pouze čísla za rok 2017. Jak říkal pan předseda, Evropská unie je největším zdrojem zahraničních přímých investic na Tajvanu představujících zhruba 43 nových investic v roce 2017. Evropská unie je také největším zdrojem na úrovni 28 investic do akcí, zhruba ve výši 50 miliard v amerických dolarech. Tajvanské investice do Evropské unie jsou zatím dostateč, dost nízké, představují pouze 2 celkových investic do Evropské unie. Určitě si vyslechnete od ostatních řečníků ještě více číselných údajů. Já bych se proto soustředil na program bilaterální obchodní výměny a probíhají obchodní jednání s Tajvanem. To chci jenom říci. Podařilo se nám vytvořit dobrou strukturu pro bilaterální konzultace, která funguje velmi slušně a je v podstatě na rovni eh, minimálně co se týče počtu setkání a jejich obsahu ostatním velkým partnerům. Máme dvě konzultace výroční na vysoké úrovni, týkají se obchodních a neobchodních záležitostí. Kromě toho také máme dialog průmyslové politice, který probíhá jednou ročně. Navíc máme čtyři pracovní skupiny s Tajvanem, technické překážky obchodování, sanitární a fitosanitární otázky, farmaceutika a investice. Ty se setkávají dvakrát za rok. A potom také máme pracovní skupinu pro duševní vlastnictví, která se setkává jednou za rok. Kromě toho také máme dvě setkání k přeskumu na půl cesty. Často se zabýváme otázkou propagace obchodní výměny, včetně legislativní a standardizační cestou. Jenom bych uvedl pár příkladů. Týká se to eh, kosmetiky, eh, vysokonapěťového zboží, legislativy v oblasti duševního vlastnictví a podobně. SPS například. Standardizace je pro nás velice důležitou oblastí. Nezapomínejme na to, že Tajvan není stranou řady eh, standardizačních orgánů, takže to je oblast, na kterou bychom se rádi soustředili. Evropská unie a Tajvan navíc chtějí vytvořit nové fórum pro digitální ekonomiku a mechanismus pro spolupráci v energetice. Existují oblasti s dalším potenciálem pro intenzivnější spolupráci, například obnovitelné energie, jsou jednou z nejatraktivnějších obchodních příležitostí na Tajvanu vzhledem ke komparativní výhodě evropských firm v tomto sektoru, především co se týče větrné elektrárny na moři. Tajvanské firmy určitě budou mít prospěch z přístupu ke kvalitní zemědělské produkci z EU. Spolupracujeme s tajvanskými partnery na tom, aby dlouhodobé žádosti o, spo, o potvrzení pro vývoz eh, masových výrob, masných výrobků a zemědělských výrobků Tajvan konečně udělil. Pro tuto chvíli máme pořád dlouhý seznam takovýchto závazků. Vidíme zde velký potenciál v oblasti standardů u ekologické zemědělské produkce a budeme se těšit, že Tajvan eh, přijme naše standardy a nebude uplatňovat eh, těžkopádné postupy při dovozu. Velmi málo evropských firm se účastní možností, které existují v oblastech veřejných zakázek, eh, kde jsou příliš těsné termíny, nejsou k dispozici dokumenty v anglickém jazyce a postupy jsou příliš byrokratické. To je vysvětlení této situace. Nyní k tomu, co říkal pan předseda o vyjednávání obchodní dohody. Jak bylo řečeno ve sdělení Obchod pro všechny, které vydala Evropská komise v říjnu roku 2015, Chceme, aby se Evropská unie zamyslela nad možností dohodnout se o investiční a obchodní dohodě s Tajvanem. Takže my jsme neoznámili, že spustíme ta jednání, ale že se zamyslíme nad tím, jestli by to šlo. Tento mandát jsme začali naplňovat a začali jsme komunikovat s tajvanskými přáteli o tom, jak by se konkrétně to dalo naplnit obsahem a to poté, co vyšlo toto sdělení v roce 2015. Tajvan a Evropská komise vytvořila společnou pracovní skupinu pro investice, která se zatím setkala pětkrát v roce 2017 a 2018 a v roce 2019 už také. V budoucnosti se setkají znova a na těchto zasedáních se snažíme lépe pochopit investiční politiky protistrany, což je zvláště aktuální vzhledem k poslednímu vývoji v Evropské unii a k budoucím bilaterálním investičním politikám. Obě strany se budou těšit na další prohloubení obchodních vztahů a budeme se těšit na dnešní zajímavou diskusi. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji. A nyní dám slovo Kristofu Manetovi, který bude zastupovat službu pro vnější činnost. Děkuji, pane předsedo. I já jsem velice rád, že se mohu účastnit tohoto zasedání k obchodním vztahům s Tajvanem. Zaznamenali jsme větší zájem Evropského parlamentu o Tajvan obecně a konkrétně o vztahy EU-Tajvanu a velmi to vítáme. Tajvan není vždycky to nejjednodušší téma k diskusi, protože eh, obsahuje řadu citlivých aspektů týkajících se čínské historie a našich vztahů s Čínou konec konců. Je to téma, které sledují jak Čína, tak Tajvan, tedy um, na obou stranách moře eh, sledují velmi úzce, je to velice citlivé a je proto potřeba, abychom se soustředili na kvalitu těchto bilaterálních vztahů. Nejprve pozadí tohoto vztahu a potom stávající situace. Náš přístup k Tajvanu vychází z pozadí určité slepé uličky ve vztazích mezi čínskou pevninou a Tajvanem. Globální strategie Evropské unie z roku 2016 apeluje na to, aby došlo k prohloubení hospodářské diplomacie a navýšení role eh, Evropské unie jako poskytovatele bezpečnosti v Ázii. Na tomto pozadí vypadá stávající situace následovně. Bezpečnost a stabilita jsou pro nás předpokladem dalšího hospodářského rozvoje eh, regionu Azie a Pacifiku, včetně tajvanského průplavu. A budeme se těšit na konstruktivní rozvoj vztahů na obou stranách tohoto moře. Je ve velkém zájmu Evropské unie, aby mezi aby přes toto moře panovaly míru milovné vztahy a proto velmi podporujeme tyto vztahy a je nám líto, že zatím během posledních dvou let tyto vztahy byly na bodě mrazu. Vždy jsme apelovali na Tajvan a na čínskou pevninu, aby spolu komunikovali konstruktivně, aby začali eh, znovu s dialogem. Jsme připraveni podpořit veškeré iniciativy, jejich cílem je podpořit dialog, spolupráci a posilování důvěry na obou stranách tohoto moře. Zvyšující se tlak Číny na Tajvan včetně dalšího omezování mezinárodního prostoru pro Tajvan, vede k tomu, že náš přístup vychází ze strategie z roku 2016, kterou, kterou bych chtěl teď více vysvětlit. Rada potvrzuje čínskou politiku jedné Číny, zároveň říká, že chce rozvíjet své vztahy s Tajvanem a podporovat sdílené hodnoty zprávy věcí veřejných. Komplexní dohoda o investicích je hlavní prioritou Evropské unie, jimž cílem je prohloubit a lépe vyvážit hospodářské vztahy s Čínou. Chceme vycházet z investičních ustanovení vyjednávaných s Čínou a jako Evropská unie se budeme zabývat možností eh, vyjednávat o investicích s Hongkongem a s Čínou a Tajvanem. To jsou hlavní principy, které platí již tři roky a ještě konkrétněji byly rozvedeny e, v plénu Evropského parlamentu v červenci. Pan komisař Stelianidis za paní Mogherini o tom hovořil právě na zmíněném plénu. A rád bych zopakoval to, co tam zaznělo. Za prvé, že tedy se držíme politiky jedné Číny, ale zároveň naším zájmem je rozvíjet e, bližší vztahy s Tajvanem a to v celé řadě oblastí které jsou v souladu se zájmy Evropské unie a politickými cíly Evropské unie. Z jaké logiky vychází tento přístup? Respektujeme zprávu věcí veřejných na Tajvanu a máme rozšířující se společné zájmy. Za posledních 30 let Tajvan vytvořil systém, který vychází z hodnot, které sdílí s Evropskou unii. Dá se tedy říci, že Tajván i Evropská unie se na řadu věcí dívají podobně a proto je v zájmu Evropské unie jednat s Tajvanem, i když ho diplomaticky neuznáváme. Chceme, aby tajvanský model a schopnost eh, působit jako maják demokracie a, a právního státu v regionu Asie a Pacifiku. Vzniká tím dobrý základ pro spolupráci s Tajvanem. Následně tedy spolupráce a dialog s Tajvanem se stávají intenzivnějšími a rozšiřují svou oblast působnosti. Chci uvést alespoň jeden příklad. Jak víte, situace lidských práv na Tajvanu je poměrně dobrá Nicméně chtě, jsme chtěli zopakovat svůj postoj, že jsme proti trestu smrti. V loni poprvé proběhly konzultace o lidských právech na Tajvanu a diskutovali jsme společně o všech těchto otázkách. Bylo to velmi už úspěšné fórum. Navážeme na něj v letošním roce tak, aby obě strany mohly sdílet své zkušenosti o Eh, univerzálních lidských a obchodních právech. Chceme podporovat eh, bojovníky za lidská práva, za práva LGBT i eh, boj proti trestu smrti a boj za práva migrujících, pracujících a výpomoci v domácnosti. Tehdy jsme 22. března vydali společnou tiskovou zprávu, ve které se ve, o všech těchto věcech hovoří. A takováto konzultace o lidských právech znova proběhne v letošním roce na jaře. Tyto spolu, tato spolupráce, tyto dialogy by nebyly možné bez našeho obchodního zastoupení v Taipei, které bylo otevřeno před 16 lety a sehrává důležitou roli v rozšířování obchodních kontaktů mezi evropskými a tajvanskými zainteresovanými stranami. A také umožňuje intenzivní vztahy a kvalitnější výměnu zkušeností a informací i v neobchodních oblastech. Evropská unie tedy chce užší spolupráci s Tajvanem, protože a v oblastech, kde se naše zájmy a hodnoty zbližují. Měli bychom tedy využít všech možností podporovat pozitivnější dynamiku mezi čínskou pevninou a Tajvanem. Zlepšení vztahu mezi Tajvanem a čínskou pevninou by vytvořilo vhodné prostředí pro další rozvoj bilaterálních vztahů. Apelujeme na Tajvan, aby aktivně vystupoval v mezinárodních záležitostech a aby využil neustále se měnících mezinárodních vztahů a vyvíjel své vztahy s řadou různých aktérů a přímo komunikoval i s občany. A také vycházel z narrativu měkké síly Tajvanu, tak aby tedy Tajvan se mohl tímto způsobem prezentovat a aby ho bylo více vidět. Myslím, že Tajvan se může prezentovat pozitivně. Kromě toho také chceme, aby Tajvan více otevřel svou ekonomiku. Například zrušil různé SPS překážky obchodu a více investoval do Evropy. To je z mé strany pro tuto chvíli vše. Děkuji. Také vám děkuji a tím se dostáváme ke třetímu řečníkovi, což je pan Bart Linsen. A jak jsem říkal, je to ředitel Enerkonu. Thank you. Um, yeah, so... Děkuji, jsem Pat Linson. Eh, na Tajvanu jsem pracoval a žil 25 let a musím říct, eh, že dneska eh, nevím, jestli už je odpoledne nebo dopoledne, no to nevadí. Byl jsem výkonným ředitelem Enerkonu na Tajvanu, která je pobočkou německého výrobce větrných eh, turbín. Eh, my jsme na Tajvanu aktivní od roku 2005. Eh, instalovali jsme zde 223 větrníků vyrábějících elektřinu a nyní tedy provádíme údržbu a opravy. Eh, také máme na Tajvanu regionální eh, operační centrum pro nákupy a prodeje. Eh, spotřeba elektřiny na Tajvanu je vysoká, téměř 50 GW a skoro polovina mm, toho pochází z uhlí. A Tajvan má také největší uhelnou elektrárnu na světě. Po eh, uhlí následuje tedy eh, ropa a eh, jaderná energie, zatímco větrná energie je pouze 5 celé spotřeby. Distribuce je v rukou monopolu a Tajvan má za cíl do roku 2025 získávat z obnovitelných zdrojů 20 energie s čímž tedy 10 gigawatů by mělo eh, pocházet eh, z energie větru, a to offshore. Eh, hlavní příležitosti pro evropské firmy jsou právě tyto offshore elektrárny větrné, přičemž bude to Eh, ve dvou fázích a eh, de facto investice se odhadují na 17 eh, miliard eur. Ale bohužel není zde žádný dodavatelský řetězec a mm, není zde ani potřebné know-how. Proto tuto mezeru zaplnily evropské firmy a jejich už pěkná řádka. Například výrobci turbín, Eh, operátoři, konzultační firmy, eh, údržba a servisní firmy. Většinou jde o velké nadnárodní evropské eh, korporace, ale také malé a střední podniky z Evropy. Zatím existují dvě offshoreové turbíny jako vzorový projekt. A nový skutečný projekt se, nebo první takový projekt se rozběhne v roce 2020. Eh, není to všechno úplně hladké, polovací proces je velmi komplikovaný a musí se vyjadřovat eh, řada ministerstev. Někteří na toto už doplatili a kromě toho eh, dochází k politickým říčkám mezi místními orgány a centrální vládou. Dále je zde požadavek na, na lokální obsah a to samozřejmě prodražuje projekty. Moje firma je na Tajvanu přítomná až 15 let. Tajvan je pro nás výborným místem, tedy z hlediska obchodního prostředí. Nadále ovšem probíhá e, transformace a e, regulační prostředí je velmi komplikované se spoustou pastí a pastiček. Eh, máme zkušenosti našich vlastních eh, zákazníků na Tajvanu, eh, kde tedy nedošlo k uskutečnění přislíbených možností dodávat energii do sítě. Ehm, často neprobíhají veřejné hm, konzultace a často tedy se stává, že postavíte Eh, postavíte elektrárnu a pak musíte až pět let čekat na to, než vám dovolí připojení do sítě. Také je třeba tu a tam eh, využívat speciální zařízení a to je problém, protože eh, na Tajvanu platí místní normy, které jsou často mm, jakýmisi směskami různých mezinárodních předpisů často je velice obtížné to eh, zvládat a to platí i pro naši firmu. Z 25 letou zkušeností v Tajvanu vím, že eh, Tajvan je výborné místo k životu, eh, otvírá se tam nadále, rozvíjí se demokracie, je velice otevřený obchodu vůči mezinárodnímu okolnímu světu. Podle našich zkušeností rozvoj různých projektů eh, může narážet na eh, velkou, velké množství překážek ze strany centrální vlády, případně místních úřadů. Tady může docházet skutečně k značným eh, politickým prolevám Pokud se týče bilaterálních dohod o obchodu. Eh, to bude příležitost pro centrální vládu, aby posílila své cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie a pro Evropu to bude zase velká investiční příležitost. To platí zejména u těch eh, malých a středních podniků, které pocházejí z Evropy a chtějí se uchytit. Eh, Tajvan by mohl být takovou základnou pro naše další aktivity v širším regionu a samozřejmě také pro investice. My se domníváme z hlediska našeho odvětví, že je skutečně nezbytné, aby Evropská unie podepsala dvoustranou investiční dohodu eh, s Tajvanem. Ano, děkuji. Tolik eh, první panel a nyní otázky já bych chtěl nechat zaznít eh, všechny otázky a dát eh, tedy příležitost také, aby byly zodpovězeny. Eh, možná já bych mohl začít těmi otázkami. Pan Lincent, to bylo velice zajímavé o způsobu, jak se dělá biznis na Tajvanu. Zajímala mě jedna věc, když říkáte, že někdy postavíte turbínu a pak trvá pět let, Eh, než ji připojíte do, za sítě. Je to těmi spory mezi různými i politickými úrovněmi, a nebo je tady jakási diskriminace eh, nemístních firm, tedy zahraničních firm. Dobře, eh, a odpovíme potom na konci dohromady. A tedy k Digitrade a k úseku pro zahraniční činnost. Vy jste oba zdůraznili, Eh, politiku jedné Číny. Eh, můžete tedy eh, říct jasně, že tato politika není překážkou zahájení jednání o dohodě o investicích spolu s Tajvanem. Možná, že by to potom mohlo vyústit k podobnou dohodu s Čínou, Eh, chci tedy, abyste řekli, že skutečně tady eh, není tato politika jedné Číny překážkou. Pan Fajses? Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že Tajvan je velmi demokratická země, která stílí naše hodnoty. Není mnoho takových azijských zemí které skonečně sdílí naše hodnoty. A Tajvan je také zemí, která má skutečnou tržní ekonomiku. Ano, trest smrti tam stále existuje, to bylo již řečeno, ale trest smrti máme v legislativě mnoha zemí. Například se o něm diskutujeme při našich jednáních s USA. V USA také stále ještě trest smrti existuje. Pokud bychom posílili naše dobré vztahy, které s Tajvanem máme, tak bychom mohli zahájit eh, takováto jednání také v rámci VTO s ohledem na bilaterální dohodu o investicích. A nyní má otázka. Co se stane, pokud bychom s Tajvanem podepsali rychleji než s kontinentální Čínou, což nás ovšem samozřejmě nebrání v tom, abychom zahájili vyjednávání. Já si myslím, že by to bylo dobré, důležité a tímto způsobem bychom mohli posílit naše obchodní vztahy, které s Tajvanem již máme. Tam se tedy, je tady nějaká překážka, nějaké veto ze strany Číny, které by bránilo tomu, abychom začali vyjednávat s Tajvanem? Děkuji. Děkuji, paní Andriken. Děkuji vám a děkuji také řečníkům na tomto panelu. Já bych se chtěla zeptat pana Verce z Digitrade. Vy jste správně řekl, že eh, díky eh, strategii komise z roku 2015, eh, kde komise navrhuje proskoumat možnosti vyjednávání o tedy ochraně investic. <clears throat> Bohužel od té doby Eh, vlastně eh, komise nenavrhla ani jednání, ani posouzení dopadu. Čili mě by zajímalo, jak je to s tím posouzením dopadu. Můžeme očekávat, že to nastane v blízké budoucnosti, možná ještě eh, za této komise. To by skutečně byl pozoruhodný a velice pozitivní krok tímto směrem. Děkuji. Děkuji, pan Fielner. Děkuji. Já si myslím, že všichni eh, oceníme eh, jasné vztahy a přímé vztahy. Mě by zajímalo, kdo podle komise nejvíce závisí eh, na těchto vztazích a kdo podle komise nejlépe chápe, kdo tedy v tom případě by IT Eh, mm, vlastně komu bude o více, Evropské unii nebo Tajvanu. Pokud Tajvan by mm, vypadal i jako, že, nebo kdyby by považován za to, že tam, že pro ně nejsou rizika, bude souhlasit komise s tímto postavem? Mm. Eh, děkuji. Já tedy vítám tuto příležitost Eh, myslím, že to je dobře, že se tady o tom eh, bavíme a skutečně bude třeba posunout věci před eh, vůči Tajvanu. Moje první otázka je tato. Jde pouze o diplomatické cvičení a mm, jsme v tomto případě ochotni vyvinout určitý tlak a udržovat zejména obchodní vztahy velice těsné s Tajvanem, <clears throat> navzdory eh, tomu, jak se k tomu může stavit co je Čína. Prostě eh, budeme se stavět eh, k Tajvanu k jako, řekněme, nezávislému obchodnímu subjektu, anebo budeme pořád hlídat, co na to Čína. Za druhé, já jsem pečlivě sledoval to, co tady bylo řečeno o energetice a fosilních palivech na Tajvanu, eh, je zcela jasné, že Tajvan chce eh, odejít od eh, fosilních paliv a to znamená, že to bude chvíli trvat. Budou potřebovat stanovit cíle, mít příslušné know-how a tak dále. No a pokud se týče plánování, <clears throat> tak samozřejmě i v Evropské unii máme příklady, eh, kdy eh, jednoduše a prostě eh, firmy nemohly realizovat své plány pro odpor vládních agentur. Jindy zase to bylo vlivem příliš liberálních pravidel takže to samozřejmě může být, ale důležité je pro nás to, že eh, a to doufám, můžeme vyvodit z tohoto semináře, eh, takže to by mělo být to, že my jsme ochotni a dostatečně odvážní a připraveni vstoupit do co nejtěsnějších obchodních vztahů s Tajvanem a budeme na tom pracovat v budoucnu. Děkuji vám. Děkuji vám. Ban, ban. Děkuji. Mě by zajímalo od komise a také od eh, zahraničního servisu EU. Snažila se Čína nějakým způsobem intervenovat? Eh, například eh, víme, že oni tedy se snažili přimět letecké společnosti, aby nelétali směrem na Tajvan. Hmm. A dále eh, je možné, že tedy eh, jak si nebudeme muset s nimi Číňany jednat přímo a eh, případně, že by tam mohly být ty intervence. Děkuji. Takže nejdříve prosím Peter Faust, protože já vím, že to má ještě hodně a také jedna nebo zodpovídá za vyjednávání s Novým Zélandem a proto tady bude muset odejít o něco dříve. Takže máte, prosím, slovo. Děkuji, pane předsedo. Ehm, kolega, tedy Kristof, mě určitě doplní eh, z toho politického hlediska. Děkuji vám za zájem eh, v tomto směru, za toto téma. Některé otázky se týkaly vlivu eh, kontinentální Číny a jak se k tomu stavíme my, co bude Čína ovlivňovat a tak dále. Já bych jenom odkázal na eh, čínský politický dokument o Evropské unie z eh, loňského prosince a tam se jasně říká, neměli byste se pouštět do vyjednávání s Tajvanem. No, ale eh, o obchodní politice rozhodujeme my zde v Bruselu, parlament, rada, komise. A politika jedné Číny podle mě, a mě, pokud se mílim, nám nebrání v tom, abychom zahájili jednání s Tajvanem. Dále, samozřejmě toto je sdělení, které eh, tady eh, máme tedy eh, vyjednávání, které by se mělo odehrávat. My zatím pouze zkoumáme terén, nemáme ani posazení dopadu. No, na to, abychom mohli začít jednat, potřebujeme mandát, to by nás musela mm, tedy pověřit komise tímto mandátem na základě e, posouzení dopadu. To je rozhodnutí kolegy a komisařů a potom závisí to také na mnohých sektorech, třeba o e, jaký typ smlouvy nám jde. Proto máme tedy tu společnou e, pracovní skupinu pro investice. To nám vlastně ukazuje, kam se chceme vydat. To samozřejmě má E, zvláštní relevantnost, poněvadž my jsme se v posledních letech soustředovali na interní dimenzi, na naší e, tedy naší obchodní politiky, také rozdělení kompetenci mezi Evropské unie a členských zemí, e, stanovisko našeho soudního dvora z roku 2017 vyvolalo debatu o budoucí architektuře a my tedy zatím jsme to nenaplnili, poněvadž nemáme zatím žádnou platnou eh, dohodu o svobodném obchodu nebo investicích eh, na úrovni EU. My věříme, že brzy eh, bude dokončena tato smlouva se Singapurem a díky parlamentu jsme se k tomu minulý týden značně přiblížili. Druhá dimenze této debaty souvisí samozřejmě s tím, se vznikem investičního soudního dvora. A teď vlastně ještě může nastat ten eh, belgický, ta belgická žádost související s CETou, kompatibility, kompatibilita s evropským právem a tak dále. A jsem eh, dále eh, probíhají investiční vyjednávání s kontinentální Čínou velice pomalu a samozřejmě rozvoj tedy vzájemného obchodu. Já vlastně k tomu bych eh, ani neměl co dodat, jenom chci říci, že eh, politika eh, jedné Číny nám nebrání zahájit obchodní vyjednávání s Tajvanem a podstatě v našem strategickém dokumentu s tím počítáme. To je strategie EU Čína a strategie obchodního fóra. Děkuji, pan Benson. Pokud se týče vaší otázky, eh, zda jsou upřednostňovány místní firmy, eh, nikdy jsem si ničeho podobného nevšiml. Myslím, že ten trh je otevřený a férový a pokud tam dochází ke spožďování projektů, je to dáno komplikovaným povolacím procesem a lokální politikou, která se nevždy kryje s politikou centrální vlády. Myslím, že eh, oblastí určitého znevýhodňování z eh, E, tedy e, zahraničních firm je v, ve Thai Power, což je jaksi monopolista. Tam vlastně kontrakty, tam e, do toho vstupuje i Čína, to je další komplikovaná věc pro nás. Dobře, děkuji. Tolik tedy první panel a, a ještě, ještě prosím příspěvek. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ještě jednou požádal o slovo, omlouvám se, že jsem přišel poněkud později. Já bych se rád připojil k tomu, co řekli kolegové, a zejména zástupce komise velice dobře odpověděl na otázky pana Kellyho a paní Jene, zejména s ohledem na to načasování. Ano, i ve sdělení komise obchod pro všechny, to takto bylo uznáno dohoda s Tajvanem je plánována a je rozumné říci, že Čína je největším obchodním partnerem ze 135 partnerů. Čína nás nekonzultuje předtím, než eh, přikráčuje určitým krokům, takže ani my nemusíme konzultovat Čínu, když zvažujeme navázat obchodní vztahy s nějakou jinou zemí. Nyní jsme ve fáze ověřování, kontroly. Uběhlo pět let volební období Evropského parlamentu a komise se pomalu chýlí ke konci a e, to ověřovací období pro udělení mandátu, myslím, trvalo jít velice dlouho. S Kanadou jsme vyjednávali 7 let, s Mercosurem 20 let. A v této souvislosti je třeba, abychom dostali svým povinnostem, svým závazkům. Tajvan je demokratická země. Je tam několik věcí, které se nám nelíbí, například trest smrti, ale Tajvan je dobrý partner, splnil mnoho podmínek. A proto říkám, stejně tak jako kolegové, že je na čase, abychom konečně dospěli k činům. Neboť pokud začneme příliš podrobně ověřovat veškeré ty proměny veličiny té rovnice, tak to žádnému cíli nepovede. Máme ambiciozní politiku, kterou jsme si nastavili a právě komise měla jakožto prioritu TTIP. To vyjednávání trvalo také trvalo dlouho, ale my bychom měli být věrni svým vlastním prioritám a přestat čekat. Děkuji panu Salafrankovi. Děkuji vám. Mám pocit, že na to není potřeba už dál reagovat. Pojďme tedy k druhému panelu, který se bude soustředovat na perspektivu posilování obchodních vztahů EU a Tajvanu. Tedy bilaterální obchodní dohoda. Nejprve vystoupí paní Yang, která je generální ředitelkou Eh, úřadu pro zahraniční obchod ministra zahraničí Tajvanu a bude představovat tajvanskou vládu a pan Freddy Hogland, který je generálním ředitelem Evropského obchodní komory na Tajvanu, který bude hovořit o tom, co očekávají evropské podniky na Tajvanu a nakonec pan profesor Bu ze Syniky Akademie v Taipei, který bude hovořit o různých možnostech, které před sebou máme. Nejprve tady má slovo paní Janka. Děkuji mnohokrát za to, že jste přiletěli až z Taipeje. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velice ráda, že jste mě pozvali do tohoto panelu na tomto veřejném slyšení. Ve své prezentaci budu hovořit o třech oblastech. Za prvé obchod, za druhé investice a za třetí, proč, se potřebuje, proč potřebujeme mít tuto dohodu. Eh, co se týče obchodu, tak nemusím opakovat to, co říkal Peter, jenom chci zdůraznit tři věci a to, že Evropská unie je tajvanským pátým největším partnerem, 31 miliard euro minulý rok, to je naše, naše obchodní výměna. A jak říkal Petr, během posledních pár let probíhaly velice intenzivní diskuse. Hovořili jsme o SPS a především v oblasti masa a ovoce. Španělsko je pro tuto chvíli naším druhým dovozcem a kromě toho eh, jsme také řešili otázku Itálie a už v letošním roce panamská šunka a proč to krudo mohou být eh, na Tajvan vyváženy. Za druhé k obchodnímu dialogu. Od roku 2015 Evropská unie a Tajvan spustili každoroční dialog, který se soustředí na regulační rámce a politické otázky, které eh, ovlivňují takové oblasti jako třeba inteligentní výroba, zpracování kovu a podobně. Tím vzniká dobrý základ pro práci malých a středních podniků na obou stranách. Pátý promyslový dialog proběhne v Bruselu v červnu. Ve druhé části se podívám na investice. Investice Evropské unie do Tajvanu jsou opravdu pozoruhodné. Evropská unie je největším investorem na Tajvanu a investice představují 45 miliard euro, což je 32 celkových investic do Tajvanu. Kromě toho také do roku 2025 chceme získat investice do největší větrné elektrárny na moři. Řada evropských společností z Dánska a z Německa se právě účastní z výstavby tady těchto eh, elektráren. Investice byly 16 miliard euro. Jak fungují tyto investice? V roce 2018 jednalo o 7 miliard Mám ale pocit, že v těch statistik opravdu nevidíme celkovou situaci těchto investic, protože řada tajvanských firm v Evropě investuje nepřímo. V roce 2018 Evropský institut pro azijská studia vydal studii, podle kterých mezi roky 2008 a 2015 tajvanské společnosti vytvořily 60 000 pracovních míst v Evropě čímž tedy zásadně přispěly k hospodářství členských států Evropské unie. Na základě nedávné tenze mezi Čínou a Spojenými státy a zkracováním obchodních řetězců je Evropa pro tajvanské společnosti stále a zajímavější a platí to i opačným směrem. Evropský parlament zatím přijal tři usnesení, které by podporovaly BIA mezi Evropskou unii a Tajvanem a my velice podporujeme, my velice vnímáme pozitivně podporu Evropského parlamentu. Jak řekl Petr, v roce 2017 jsme ustanovili pracovní skupinu, která již se sešla pětkrát, spolupředsedala jsem ji já a hovoří se na této skupině o různých eh, aspektech investiční problematiky. Je to pro nás určitě zajímavá, zajímavá platforma. Už jsme vyjednali eh, investiční dohody s Indií a s Filipinami Za třetí jsem se chtěla krátce vyjádřit k tomu, proč je pro nás tak důležitá takováto bilaterální dohoda investiční. Mám pocit, že především z toho vyplývá určité bezpečí pro investory, protože investiční dohody se také zabývají ochranou investic a propagací investic. Vzniklo by tím bezpečnější investiční prostředí i pro případy sporů. A jak říkal pan předseda na začátku, Evropská unie a Tajvan nemají přímé diplomatické vztahy a o to důležitější je vytvořit právní rámec, ve kterém mohou fungovat investoři. A jak říkal Krištof, Tajvan a Evropská unie vidí podobně řadu věcí. Sdílíme základní hodnoty, jako demokracii, právní stát a respektování lidských práv. Takže Tajvan je určitě spolehlivým partnerem Evropské unie. Co se týče obchodu, tak jak Evropská unie, tak Tajvan chtějí být součástí vícestraného obchodního systému. Máme otevřenou tržní ekonomiku. Podporujeme transparentnost a respektujeme volný obchod. Chceme posilovat nejenom investiční obchodní partnerství, ale také chceme, aby naše investiční pravidla byla více v souladu s mezinárodními normami. Jak bylo řečeno, nejsme členy eh, hlavních normotvorných orgánů, ale snažíme se účastnit mezinárodní eh, normotvorné scény. Řada evropských firm v tuto chvíli zásadním způsobem investuje eh, na Tajvanu právě do eh, větrných elektráren na moři. Bilaterální smlouva by mohla vytvořit právní rámec, který by nejen posílil naše vzájemné vztahy, ale obecně by Eh, více napojil Evropskou unii na Ázii. Takže děkuji Evropskému parlamentu za podporu této bilaterální investiční dohody a doufám, že budu moci spolehnout se na vaši podporu i v budoucnosti. Děkuji. Thank you very much. Uh, and now I wish to give the to... Děkuji. Freddy Higland, který je předsedou obchodní komory na Tajvanu Evropské. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za to, že mohu vystoupit na dnešním slyšení. Zastupuji zde Evropskou podní komoru na Tajvanu, která se jmenuje ECCT. Je to tedy hlavní organizace, která zastupuje evropské podniky na Tajvanu. Naše organizace byla založena před 31 lety a jsme druhou nejstarší Evropskou obchodní komorou na světě. Združujeme 400 firm a 900 individuálních členů. Jak říkali mnozí, Evropská unie je největším investorem na Tajvanu v roce 2017 samotném Evropané investovali 6 miliard euro, což představuje 64 celkových investic, které přicházely na Tajvan. Samotná větrná energetika přilákala 17 miliard amerických dolarů v investicích během posledních dvou let. Jsou to investice, které se musí chránit před změnami v geopolitickém prostředí. A to je jeden z důvodů, proč podporujeme bilaterální investiční dohodu. Takováto dohoda je důležitá pro evropské podniky, tak aby si zabezpečili stávající investice a za druhé, aby investiční prostředí bylo atraktivnější a to jak na Tajvan, tak eh, do Evropy ve smyslu investic. Většinou totiž ty investice jsou partnerství a společné podniky s tajvanskými investory. A navíc jsou to často investice, které vznikají v rámci složitého eh, řetězce. A proto Ochrana investorů je v zájmu nejenom Evropanů, ale také jejich partnerů, zákazníků a dodavatelů v různých zemích. Tajvan pro řadu evropských eh, firm byl, byly jaksi dobrým vstupem do Asie. Investiční prostředí na Tajvanu je velmi stabilní, dobře rozvinuté, tedy ve srovnání se zbytkem regionu. Tajvan má také dobrou infrastrukturu a kvalifikovanou pracovní sílu. A navíc je to zajímavá destinace pro expaty, protože má velmi vysokou kvalitu života. Nicméně historicky Tajvan se spíše klonil ke Spojeným státům. Řada Tajvanců tam chodilo do školy. Odborové svazy, jazyk, kultura a e, složitost evropských systémů je hlavní překážkou. Pouze 13 členských států Evropské unie má dohodu o zabránění dvojímu zdanění. Tajvan postupně přichází na mezinárodní standardy a příklady osvědčené praxe. Je to trend, který se prohlubuje. A musím říci, že jako podnikatelé my chceme najít způsob, jak zrychlit ještě tento trend a vyřešit zbývající problémy. Nicméně objevují se případy, ve kterých Tajvan nepostupuje podle mezinárodních norem. Vytvořili jsme k tomuto své dokumenty, komunikovali jsme o tom s vládou a v roce 2008 jsme také vydali první zprávu, která doporučovala opatření pro zlepšení bilaterálních obchodních a investičních vztahů. Zopakovali jsme to v roce 2012. Obě dvě tyto zprávy ukázaly jasné výhody eh, tohoto postupu. Chtěli jsme eh, vyjednat skutečnou dohodu o celních i necelních překážkách, ale uvědomujeme si, že tady existují politické překážky a v podstatě od první studie jsme neustále volali potom, aby vznikla dohoda, která posílí investiční obchodní vztahy s Evropskou unii a vyřeší netarifní překážky. Od chvíle, kdy začaly tajvanské a evropské orgány hovořit o možnosti vyjednat tuto bilaterální dohodu, jsme byli pro. Pro nás by to byl mechanismus, který by dále posílil investiční obchodní vztahy. A navíc by určitě uklidnil řadu investorů na obou stranách. A mohl by také posílit eh, regulační prostředí a vyplnit eh, mezery, které v něm fungují a posílit tak důvěru. Pokud by BIA řešilo obchodní bariéry a eh, přístup na trh, tak by to určitě bylo vzájemně výhodné a prospěšné pro vytváření pracovních míst například i v Evropě. Do této dohody by se například dalo upravit následující. Když se podíváme na CETu, dohodu mezi Evropskou unii a Kanadou a Singapurskou dohodu, tak to může být dobrý příklad a dobré, dobrý začátek. Jak Kanada, tak Singapur mají Singapur mají také otevřenou tržní ekonomiku. Například investiční ustanovení a ustanovení o přístupu na trh v CETě a také ustanovení, podle kterého vzniká rovný přístup k právu na základě dohody se Singapurem. To by byly dobré příklady. Nevidíme zde riziko vyvlastňování majetku na Tajvanu, ale přesto si myslím, že by Kdyby takováto ustanovení byla zahrnuta do té dohody, to vnímali podnikatelé pozitivně. Konec konců je máme také v dohodě s Kanadou a s Tajvanem. To tež platí i pro náhradu škody a nelegální převody aktiv. Další aspekty této dohody by třeba mohly být řešení sporů, mediace v případě sporu mezi investory a dalšími stranami. Totež platí pro arbitráž kodex, etický kodex uh, arbitrů, nezávislost uh, arbitrážních soudů. Navíc také určení nákladů uh, soudního řízení a to jsou další věci, které by tam mohly být pojednány. Investi- tedy uh, řešení investičních sporů, uh, které by nás mělo bránit před diskriminačními praktikami. Uh, ve svých pozičních dokumentech máme řadu překážek, které doufáme, že se vyřeší v BI a zmíním pouze několik. Přístup na trh SPS pro potravinářský průmysl z Evropy. Víme, že tady došlo k určitému pokroku, ale přesto existuje řada věcí, které by se daly zlepšit. Řada masných, a, e, řada masných produktů se nemůže dovážet na Tajvan, protože tam jsou velice složité inspekční postupy. Například v roce 2004 Británie podala žádost, aby mohla vyvážet vepřové a trvalo 14 let, než ta žádost byla schválená. Pokud si myslíte, že to je špatné, tak byste si mohl vyslechnout případ italského hovězího. Ten tam je od roku 2001 stále nevyřešen, ještě po 18 letech. A objevuje celá řada dalších případů, které vlastně snižují volbu tajvanských spotřebitelů a vyšší náklady jsou přepočítány spotřebitelům, pochopitelně. Tyto produkty navíc často nekonkurují místní produkci, takže by ty překážky měly být odstraněny. Automobilové normy, to je další příklad. Řada bezpečnostních opatření a pravidel vyžaduje dvojí certifikáty a řadu administrativy. Zároveň klíčové součásti automobilového testování stále ještě nejsou přístupné pro zahraniční laboratoře, takže doufáme, že i v této oblasti se objeví investiční možnosti. Tato dohoda by mohla také měla uh, bránit proti lokalizačním požadavkům. U větrných elektrárny je to nyní problém, který zvyšuje náklady evropským investorům. Vydávání dokumentace k veřejným zakázkám v angličtině by třeba také mohlo být další ustanovení. Doufáme, že, to, že tato dohoda bude vytvořena tak, aby odpovídala potřebám evropských podnikatelů do maximální možné míry. Evropa zde má velké příležitosti. Od 90. let se zvyšují investice. Od roku 2006 každoroční investice jsou přes 10 miliard dolarů ročně z Tajvanu a od roku 2012 dokonce byly přes 20 miliard amerických dolarů. Ale pouze malá část těchto investic směřuje do Evropy. Kdyby Evropa byla schopna přilákat jenom trochu větší počet takovýchto investic, tak to samo o sobě by bylo dobrým důvodem pro to, aby se nám všem vyplatila tato společná investiční dohoda. Na základě této dohody bude Evropa přitažlivější pro tajvanské investory. Tito investoři se lépe vyznají v prostředí, které považují za velmi složité. Na Tajvanu je nedostatek pracovní síly kvalifikované i nekvalifikované. V tuto chvíli je to problém v eh, oblasti obnovitelných zdrojů. Je tam problém najít kvalifikovanou pracovní sílu. Zvýšené investice by také zvýšily eh, kvalifikační výměny a to si myslím, že by pomohlo nám všem. Takže závěrem chci říci, že takováto dohoda by byla výbornou příležitostí pro Evropskou unii, pro evropské podniky v Tajvanu, eh, které se za ní velmi dlouho staví. Tato dohoda nevyřeší veškeré problémy s přístupem na trh, nicméně bude dobrým novým nástrojem pro řešení těchto problémů a pro budování společné budoucnosti, i třeba v oblasti umělé inteligence, biomedicíny a oběhové ekonomiky. My Evropané bychom měli chránit již stávající veliké investice, které tam máme. Především v prostředí, kdy se tak často mění politická scéna. A nakonec největší důvod, proč mít tady tuto dohodu v textu vůbec není. Neměli bychom podceňovat měkkou sílu tady těchto dohod. Věříme, že tato dohoda by podpořila obchodní vztahy nad rámec toho, čeho se samotná dohoda týče. Třeba umožní i lepší e, kulturní chápání, mentalitní chápání a to určitě pomůže našim dlouhodobým obchodním vztahům s Tajvanem. Děkuji. Thank you very much. And to conclude the... Děkuji a na závěr třetího, druhého panelu pan profesor Wu. Já jsem e, právním specializovaným na obchodní záležitosti Eh, jsem také členem Evropského institutu. Eh, jakožto právník v Evropské unii, který věří v evropské hodnoty, tak já si kladu otázky. Proč eh, mezi Evropskou unii a Tajvanem neexistují žádné formální obchodní hovory? A opět, proč Evropská unie, eh, která je hrdá na svá pravidla, a proč se tedy eh, zvojila, že tedy bude pouze konzultovat a zkoumat a ne přímo vyjednávat eh, s Tajvanem? Já jsem se jasno kladu neustále. Já bych chtěl vlastně připomenout, že eh, dohoda o Evropské unii eh, v článku 21 říká, že respektive z toho vyplývá, že podporovat vztahy s Tajvanem je v souladu s eh, cíly Evropské unie. A to nejenom tedy dává výhody evropským společnostem, ale upevňuje také vztahy mezi EU a Asií. Já navrhuji eh, velice jednoduchou strukturu pro posílení eh, naše, našich vztahů. Takže první je FTA a druhá je eh, BIT. FTA mezi EU a Tajvanem je samozřejmě ambiciozní iniciativou a Tajvan o to usiluje už léta. Ale Evropská unie nejeví nadšení. Zatímco obchod mezi EU a Tajvanem eh, je docela vyvážený, eh, je to vlastně dobrý ekonomický příklad pro uzavření FTA. Je to vlastně otázka politické vůle. A druhá eh, lekce je tedy Eh, investiční dohoda. Ta možnost eh, vlastně už se zmiňovala eh, v sdělení komise Trade for All. A bohužel, navzdory tomu, že Tajvan mm, tedy do toho vnáší, vkládá velké naděje a Evropský parlament už uzavřel několik rezolucí, vyjednávání dosud nezačalo. Takže eh, především jde o to, aby eh, Evropsko, Evropská unie a Tajvan eh, se do toho vlastně pustili. Pokud byste si udělali mandát, pak byste do těch bilaterálních jednání vnesli jakousi hybnost, ale také je eh, třeba říci, že eh, by vhodné bylo zavřít také CAI mezi EU a Čínou. Samozřejmě je třeba okamžitě zahájit posouzení dopadu. Je třeba říci, že eh, to vlastně pomůže zejména obchodním firmám. Tajvan není e, e, součástí běžných systémů, e, takže rád se připojí k návrhu ICS. My jsme tady slyšeli příklad obnovitelných zdrojů, investic Evropy do tohoto odvětví a myslím, že jsou tady i další, jsou tady i další dimenze a další oblasti, kde tedy obchod se může úspěšně rozvíjet. Eh, bohužel eh, ta problematika FTA a BIT naráží na politické problémy. Zdá se, že nejdříve je to uzavřít dohody s Čínou a teprve až poté s Tajvanem. To je samozřejmě eh, dobrá, dobrý, dobrá volba, proč ne, ale zatím nemáme precedens, kde by to tak muselo být. Eh, také je možné, aby obojí vyjednávání probíhalo, probíhalo paralelně. Máme příklady, kdy se jednalo nejdříve s eh, Tajvanem a teprve poté s Čínou. Dále eh, Evropská unie eh, už umožnila bezvýzový styk pro občany Tajvanu, zatímco s Čínou tomu tak není, což je docela dobrý precedent. A tím se dostávám ke třetí strategie, v oblasti regulace. Ta by mohla být samozřejmě založená na smlouvách a vztazích. Celkově eh, to regulační prostředí se v podstatě bude eh, měnit eh, v souvislosti se zavedením GDPR. A tady by bylo dobré, kdyby tedy Evropská unie a Tajvan začaly jednat o několika následujících oběstách, o, o oblastech. Pokud se týče té regulační eh, spolupráce, tak eh, tady můžeme se opírat o eh, dohodu, tak jak to bylo upraveno tedy v dohodě s Japonskem tady by skutečně bylo možné eh, eh, vytvořit eh, transparentní a jasný regulační prostředí, což by tedy evropské firmy velice přivítaly. A druhá věc je, že by bylo možné se inspirovat dohodami Evropské unie s Novým Zélandem Austrálii nebo eh, s Kanadou. A to by se mohlo týkat eh, obchodu se zvířaty a zvířecími produkty. Jde vlastně o uznání sanitárních opatření vývozce, eh, pokud vývozce skutečně může dokázat, že tedy plní tato kritéria, pak skutečně je možné vyjednat Eh, uznávání, zájemné uznávání, potvrzení. Eh, Evropská unie eh, takovéto dohody už uzavřela s Japonskem, Austrálií a Kanadou. Asi není, není problém, aby se uzavřela podobná dohoda s Tajvanem na základě principu OECD. No a pokud se týče přenosu dat, tak tady Tajván musí udělat více pro to, aby představil, před, přesvědčil Evropskou unii, že ochrana dat na Tajvanu je srovnatelná s úrovní eh, se situací v EU. A k tomu eh, přístupu založeném na dohodách a eh, je možné navrhnout tedy ta regulační Eh, regulační spolupráce. Samozřejmě by se to dotklo eh, veřejných, eh, privátních i smíšených investic. A jak to provést, o tom hovořili už předřečníci. Ale tady vlastně jde o to, že ty pracovní cíle by měly být přesněji stanoveny a spolupráce by měla být zintenzivněna v oblastech, které nás oba zajímají, například obnovitelné zdroje energie, informační a te- eh, komunikační technologie. Tady jde o vzájemné uznávání standardu a samozřejmě potom také je třeba uznávat také eh, privátní eh, sítě, které vlastně na tomto už neformálně pracují. je třeba eh, vyhnat, vyhnout se ovšem eh, roztříštěnému eh, sektorovému přístupu. A možná, že by bylo možné vstoupit do partnerství veřejného a soukromého sektoru, což by mohlo na pomoci vyhladit různé nedořešené záležitosti. Je třeba říci, že na Tajvanu je dosud eh, toto regulační prostředí nedostatečné. Děkuji vám. Děkuji. Nyní diskuse. Možná bych mohl začít pár otázkami já. Bylo by zajímavé se dozvědět, jaké má Tajvan zatím zkušenosti s, se stávajícími investičními dohodami. V tom smyslu se vám pomohly rozvíjet obchodní vztahy se zeměmi, se kterými jste je uzavřeli. Jaké to tedy mělo dopad? To je první otázka. A za druhé, ISDS, ty jste zmiňovali. Pan Fellner asi nebude souhlasit s většinovým pohledem Evropského parlamentu, který spíše chce ICS. Bylo mi řečeno, že Tajvan by s tím neměl problém, ale rád bych to slyšel konkrétně od vaší vlády. Že tedy Myslím si, že bychom také měli přejít od bilaterální k vícestranné investiční dohodě. Zajímalo by mě, jestli by to Tajvan podpořil. A teďka Kristofrově otázce, kterou položili dříve. Jak si myslíte, že by regalovala, eh, reagovala Čínská lidová republika na to, kdyby eh, Tajvan uzavřel takovouto dohodu s Evropskou unii? Vy znáte Čínu lépe než my. Jak si myslíte, že by Čína reagovala na EU, kdyby s vámi uzavřela takovouto dohodu? A teď předám slovo kolegům a kolegyním, kteří chtějí vystoupit. Kristofer, doufám, že jsem neřekl to, co jste chtěl říct vy. Děkuji. Možná, že bych mohl navázat na tu vaši otázku. Občas člověk musí položit otázku, i když zná částečně odpověď, protože to musí být vyřčeno. My jsme podepsali dohodu o volném obchodě s Japonskem, s Koreou a stále více spolupracujeme s jinými zeměmi v tomto regionu. A jasně to vede k odklonění obchodu. A kdybych byl tajvanský ekonom, tak bych se toho bál. A nemám z toho ani já dobrý pocit. Já si myslím, že to není fér. Když se podíváme na to, jak vypadá produkce v tomto regionu a jak vypadá obchod. A když si vyslechnu Evropskou obchodní komoru, tak mám opravdu pocit, že veškeré hlavní problémy, o kterých jste hovořil, jsou věci, které se většinou řeší v dohodách o volném obchodě. A proto tady konec konců náš výbor je. Ale od samého začátku, kdy to bylo řečeno, se pomaličku přesouváme k bilaterálním investičním dohodám, spíše než dohodám o volném obchodě. Tajvanští přátelé eh, vždy vystupují s velkým respektem k citlivým bodům ostatních. Možná, že to byla podmínka vašeho přežití, ale přesto mám na vás následující otázku. Důvod, proč hovoříme o investiční dohodě a nikoli obchodní dohodě, je ten, že vy jak si vnímáte, že pro nás je to citlivé téma, anebo je to proto, že si myslíte, že to je citlivé téma pro vašeho velkého souseda. Pořád mám pocit, že jsme největší ekonomikou světa, že bychom se mohli rozhodovat sami pro sebe, co je pro nás dobré prostě zvážit pozitivní a negativní věci s, vědo, s vědomím důsledku. Ale nikdy bych nestoupil do vyjednávání s někým, kdo nechce tímto jednáním poškodit své vztahy se třetí zemí. Takže důvod, proč tady hovoříme o BIA a ne dohodě o volném obchodě, je citlivost naše anebo vašeho velkého souseda. Děkuji, pan Fajses. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych položit otázku pan Jenny Young. Ponekud mě překvapilo, že podniky narážejí na takové problémy a ptám se, jak by bylo možné vyřešit. Dále se ptám, jak může Tajvan více investovat v Evropě? Jaký potenciál investiční zde je? A ještě jedna otázka, dnes se o tom již hovořilo. Je to téma vztahu mezi Tajvanem a kontinentální Čínou. Pan profesor Wu, rád bych mu řekl, že s ním souhlasím. Tato vyjednávání bychom měli zahájit. Musíme je zahájit. Tajvan je demokracie a kontinentální Čína není demokracie. Ale Tajvan ano, a proto je nespravedlivé, že jsme zde blokováni a nemůžeme zahájit vyjednávání s Tajvanem. To, že je Čína proti, to by vlastně ti bychom se měli vůbec zabývat. To by nám mělo mít jedno. Dobrá. Dáme slovo zase panelu a poté, co panel odpověděl, tak požádám paní Adrekajne, aby uzavřela toto slyšení. Začneme paní Jan. Nebo možná vám dáme slovo jako poslední. Začneme s panem Hoblem, panem a paní Jan dostane slovo nakonec. Omlouvám se, pane předsedo, ale nerozuměl jsem, která část se měla by, byla být pro mě. Pan profesor Vů má slovo. Um, again, I, actually I present, I'm a trade lawyer. I... Jak jsem říkal, jsem obchodní právník a jako právník si připravuji různé možnosti a v tom dokumentu jsem si je připravil tři. Regulační spolupráce byla třetí, investiční dohoda byla druhá a FDA byla první. A to byly tedy ty tři možnosti, kterým by se daly vyřešit problémy typu třeba GDPR a jiné. Jak jsem říkal na samém začátku, FTA by byla nejambicioznější varianta, tedy dohoda volném obchodu. Ale myslím si, že to může běžet paralelně investiční smlouva může paralelně běžet s tou smlouvou obchodní, ale také může běžet souběžně s regulační dohodou pro konkrétní oblasti. Právníci musí vyrovnávat ambice a možnosti možnosti naplnění těchto ambic. Já jsem navrhoval jeden postup ve svém projevu a snažil jsem se vysvětlit, proč stávající situace je taková, jaká je. Bylo řečeno, že váš dokument byl poslán poslancům, tak já si ji určitě přečtu. A paní Young, prosím. Děkuji. Pane předsedo, pokud jsem rozuměla otázce, která zde padla, tak řeknu, že na začátku jsme chtěli dohodu o volném obchodě. Máme ji se Singapurem například a s Novým Zélandem. Přičemž tyto země mají velmi malý podíl na našem zahraničním obchodě. A jak jsem zmínila, Evropská unie je naším největším obchodním partnerem. Proč tedy nechceme tuto dohodu s Evropskou unii, se ptáte? Nejsme členy různých nadnárodních organizací, A chceme s Evropskou unii právě vyřešit třeba kapitolu SPS eh, a řadu dalších problémů, které jste zmiňovali v rámci takovéto bilaterální dohody. Evropská unie ohlásila strategii obchod pro všechny v roce 2015. 15. a řekli jste, že Evropská unie je proto, aby se vyjednávalo obchodní dohodě s Tajvanem a je to také v souladu s vaší strategií propojování Evropy a Asie z roku 2018. My si uvědomujeme, že dohoda o volném obchodě je politicky citlivá a z toho důvodu jsme si řekli, že by možná stačit dohoda o investicích ale ta bilaterální dohoda o investicích by zahrnovala nejenom samotné investice, ale také jejich propagaci a ochranu. A bylo by to prospěšné pro vaše podniky na Tajvanu. A my bychom také chtěli, aby naše firmy se naučily něco o mezinárodním obchodě od vás. A říkali jsme si, že kdybychom mohli začít alespoň vyjednáváním o bilaterální investiční dohodě, takže by to bylo dobré. Víme, že Evropská unie nemá bilaterální dohody s řadou partnerů, protože chce spíše, aby to bylo součástí multilaterálního systému. My ale bychom rádi s vámi diskutovali o uzavření alespoň bilaterální dohody pro tuto chvíli. Okay, thank you very much to... Děkuji. Závěrem paní Andrekajne, prosím. Děkuji mnohokrát, kolegyně a kolegové, mnohokrát vám děkuji. Děkuji všem účastníkům a panelistům za jejich vyjádření k budoucnosti obchodních vztahů Evropské unie a Tajvanu. Závěrem bych chtěla připomenout postoj Evropského parlamentu, kterýž to je pro vyjednávání o investiční dohodě mezi Tajvanem a Evropskou unii, tedy včetně usnesení, která, které bylo přijato 20. září 2018, které opět žádalo, to, aby byly spuštěny dohody vyjednávání o dohodě eh, o investicích s Tajvanem. Jak již bylo dnes zmíněno, Evropská komise opakovaně navrhovala, abychom se zamysleli nad možností vyjednávání investiční dohody s Tajvanem. Bohužel takováto jednání zatím nezačala. Jedním z důvodů je, že priorita šla na vyjednání bilaterální investiční dohody s Čínou, která se dostala do slepé uličky. Chceme-li dosáhnout pokroku v těchto vztazích s Tajvanem, tak bychom se neměli zaměřovat pouze na vyjednávání investiční dohody jako takové, ale měli bychom se zamyslet nad strukturálním dialogem, který již máme s Tajvanem, a to především prostřednictvím pracovních skupin a ostatních odvětvových dialogů. Evropská komise ne, nenavrhla další vyjednávání a nepředložila hodnocení dopadu, tak navrhla vytvoření dalších pěti pracovních skupin pro posílení spolupráce v oblasti třeba TBT, technických překážek tedy obchodu SPS, sanitární a fitosanitární otázek, farmaceutiky, a duševních práv a investic. Ostatní odvětvové dialogy, například k energetice a informačním technologiím, již také běží Přistupuje se tedy k tomu odvětvově. To určitě není tak ambiciozní jako bilaterální investiční dohoda, ale je to praktický způsob, jak zlepšit v krátkodobém horizontu naše obchodní vztahy. Já to ale vnímám tak, a myslím si, že kolegové, kteří se účastní tohoto jednání, to také zmiňovali velmi jasně, že Evropská unie by měla být odvážnější a přistoupit k strukturovanějším obchodním vztahům s Tajvanem. Jak říkal pan Wu, mandát Evropské komise byl vyjednat BIA s Tajvanem a to si myslím, že by nás mohlo dostat ze slepé uličky při vyjednávání stejné dohody s Čínou a myslím si, že to by bylo k oboustrannému prospěchu. Vzhledem k praxi Světové obchodní organizace eh, vyjednávání s Čínou a s Tajvanem by mohly probíhat paralelně neměl by být problém, aby Evropská unie vyjednala souběžně investiční dohodu s Tajvanem. Dnes už bylo také řečeno, že Evropská unie zrušila vizovou povinnost pro tajvanské občany, aniž by totéž opatření bylo eh, uplatněno pro čínské občany. Z čehož jasně vyplývá, že Evropská unie je schopna se nejprve dohodnout s Tajvanem a nemusela by uzavřít předem stejnou dohodu s Čínou. Teď, co se týče hodnocení dopadů. To je první krok u této investiční dohody. Chceme nejprve vidět výsledky hodnocení dopadu a to pokud možno ještě eh, do konce našeho volebního období, v nejhorším případě do konce tohoto roku. Tajvan je plnoprávná demokracie, to všichni víme, která s Evropskou unii a členskými státy má společné hodnoty. Svobodu, demokracii, respektování lidských práv a tržní ekonomiku. V rámci Světové obchodní organizace už máme silné partnerství a takováto investiční dohoda by posílila investiční obchodní partnerství, rozšířila by investice na obou stranách a vytvořila by rámec pro dlouhodobou právní ochranu. Bilaterální obchodní dohoda by měla přístup k, by měla řešit přístup k trhu, ale měla by mít tři a, rozměry a měla by se tedy zabývat i službami a investicemi a měla by mít také zakotven mechanismus pro ochranu investic. Nakonec si poděkovat tajvanským účastníkům a hostům, kteří tady mezi nás dnes přišli díky našemu společnému úsilí snad spolupráce mezi Evropskou unii a Tajvanem v budoucnosti se ještě posílí a přinese to velké výhody pro všechny zainteresované strany. Děkuji. Já také děkuji za pozitivní závěr. Děkuji kolegům za to, že se účastnili této diskuse. Děkuji všem členům tohoto panelu, především těm, kteří eh, přijeli z Tajvanu. A než skončí funkční období této komise, tak bychom rádi, aby provedla při nejmenším hodnocení dopadu. Už na to tlačíme velmi dlouho, takže to je to minimum, co bychom pro tuto chvíli chtěli. Děkuji a tím končí slyšení.